které je třeba předložit nejpozději do 30. září. Podle článku 219 odstavce 2. jednacího řádu příslušní kandidáti a kandidátky musí splnit řadu jednotlivých podmínek. Já bych zde rád připomenul ustanovení, která se dotýkají přímo vás. Každou kandidaturu musí podpořit minimálně 40 poslanců minimálně ze dvou různých členských států. Není možné podpořit zároveň vícero kandidátů. Dojde-li k tomu, že poslanec svým podpisem eh, podpoří více kandidátů, tak se jeho podpis nebude počítat u žádného z kandidátů. A to by mohlo vést k tomu, že potom ta kandidatura daného kandidáta nebude přípustná. Jakmile mi bude kandidatura předložena, už také není možné dodat další podpis anebo podpis stáhnout. To znamená, jakmile se jednou rozhodnete, tak už jste se rozhodli. Podle článku 219 odstavce 3 jednacího řádu Eh, předám veškeré kandidatury, které odpovídají eh, pravidlům do petičního výboru. A pravděpodobně v prosinci se bude potom konat slyšení jednotlivých kandidátů a tato slyšení petičního výboru jsou přístupná pro všechny poslankyně a poslance. K volbě ombudsmana dojde během plenárního zasedání v lednu 2015 eh, jednotliví pracovníci generálního ředitelství předsedy parlamentu jsou vám samozřejmě k dispozici. Do, e, byly předloženy návrhy na opravu pěti dokumentů a tyto opravy budou považovány za přijaté, pokud do 24 hodin e, jedna frakce nebo alespoň 40 poslanců nezažádá o hlasování o těchto změnách. A texty naleznete na webových stránkách v sekci plenárního zasedání a budou potom publikovány v zápise z tohoto schůze.